tomu že budou respektovat tyto mezinárodně platné závazky. děkuji. Uh, Minutu má paní Cabezon Ruiz. Děkuji, paní předsedkyně velké vědecké poznatky vždy většinou zbuzovaly velkou diskuzi eh, etického charakteru a to je právě limit často těch velkých eh, vědeckých eh, pokroků, je právě často ta etika, tato limituje a je třeba mm, samozřejmě to, co tady slyšíme, to je nepřijatelné, ale často se zde hovoří i o genových terapiích. To by měla být eh, revoluce do budoucna, včetně mateřských eh, buněk, které se používají například pro přiléčbě rakoviny, takže mm, samozřejmě nemůžeme ani blokovat budoucnost, eh, kterou nám genetika přinese. Já mm, si, co potřebujeme? Potřebujeme právě diskuzi, abychom měli etický rámec, který bude regulovat tuto novou disciplínu, eh, která eh, dává ale velké možnosti léčby. Děkuji, paní Petr. Um, ehm, děkuji. Postup čínských vědců, který tvrdí, že mod, geneticky modifikoval uh, děti je e, třeba odsoudit. Vědci by měli jeden v zájmu člověka a tato věc, která se e, teď děje, především etická otázka. My jako legislativa jsme ti, kdo by měli stanovit hranice, aby to eticky neakceptovatelné bylo i nemožné, abychom zajistili, že e, vždy bude mít přednost etika. Věda nám pomáhá Eh, zkoumat i člověka samotného. Vědci jsou schopni léč, vyléčit celou řadu nemocí, ale toho nesmíme zapomenout, že všechno, co je vědecky možné, také nemusí být eticky akceptovatelné. Změny genomu jsou neakceptovatelné, proto to, že to eh, se přenáší do dalších generací. Evropská unie musí stát za globálním zákazem tohoto typu technologií a musí zajistit standardy, které budou přijaty ve světě. Děkuji panu. A Morgano Venuta. Já zcela eh, souhlasím s kolegou Mikolašikem a eh, s řadou předřečníků pokud se potvrdí, že skutečně že zde došlo k tomuto eh, experimentu ze strany toho čínského vědce, tak to je jasné porušení principu důstojnosti, mm, který je zakotven i v naší chartě. Je mm, to velice citlivá záležitost, mm, nejen vědecká, ale i etická. A zde máme velké pochybnosti, mm, i když mm, je to tedy, jsou to postupy, které mohou vést k eh, různým terapeutickým velkým možnostem, ale je třeba to od toho oddělit eh, právě genomovou editaci. To je něco jiného, protože to nese velké riziko, eh, škodlivé, neúmyslné třeba riziko, ale mm, může to i způsobit velké důsledky na budoucí generace. A zde eh, Evropská unie by měla eh, hrát eh, lídr, roli lídra na základě svých hodnot a principů důstojnosti, což je taková červená linie, linie kterou nelze překročit, protože zde by, já se omluvám, ale je pozdní hodina. Já se snažím mm, mm, samozřejmě uspokojit potřeby všech, tak paní Jourová. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za vaše názory k tomuto vědeckému a eticky ožehavému tématu. Jak jsem řekla již na začátku této rozpravy, ta komise bude se dále zabývat tímto tématem, a které se určitě znovu objeví na eh, agendě v blízké budoucnosti. Děkuji paní komisařkou a na závěr pan minister Čamba. Já vám děkuji za to, že jste zařadili toto téma. Rada zaznamenala tuto otázku, to, co zde dnes bylo řečeno a mohu vám, vás ujistit, že to bude jednou z priorit na naší agendě. Ještě jednou vás mám děkuji za pozornost. Takže tímto končím tuto rozpravu. Vlastně začneme tedy už dnes v 9 hodin ráno. Program je zveřejněný na webové stránce Evropského parlamentu. Tímto oficiálně končí v dnešní schůzi. Děkuji.